Désolée pour euh, le petit retard, mais nous avions une réunion de trilogue sur le NDCI. O EDCI bylo komplikované. A teď znovu obnovíme práci. Výměna názoru s Aně Kalamár, která je zpravodajka o e, mimo soudních popravách o OSN Měli jsme čest se s ní setkat před časem v New Yorku. A jsme rádi, že se tu znovu setkáváme. V tom New Yorku jsme měli velmi zajímavou diskuzi o vašem mandátu a boji proti beztrestnosti. Dnes jste tady v otázce možnosti vytvoření observatoře proti beztrestnosti a v tom můžeme pokračovat teď pod výboru pro lidská práva. jste vedla tedy průzkum o e, zavraždění Žamala Kašogiho a došlo se k tomu, že se stal obětí předem naplánované popravy saudského státu. A rovněž to obrátila pozornost médií na e, situaci na Filipínách, kde vám byl zamítnut přístup do země ohledně aktivit Eh, Roberta Duerteho a eh, to si vyžádalo tisíce obětí. Tady tu otázka boje proti beztrestnosti v rámci situace závažného porušování humanitárního eh, mezinárodního práva a práva týky, v oblasti lidských práv. Teď jsme tady po výboru pro lidská práva, těšíme se na tyto výsledky, výsledky tohoto mandátu a také rádi vyslechneme vaše doporučení na posílení opatření o Evropské unie v této oblasti. Eh, v průběhu toho začátku tohoto období jsme již navázali intenzivní kontakty se zastánci lidských eh, práv, eh, kteří právě nás upozornili na otázku beztrestnosti, protože bez postihu není právo. Pokud není stíhání, pokud není přístup k spravedlnosti, k soudům, tak například jste za, uh, uh, Eh, také jsme si tu připomněli hájení eh, lidských práv Amazony, beztrestnost vlád, beztrestnost celých společností, kde jsou vyžadované systémy regulací. A takže vy jste, takže vám dávám nyní slovo, paní Kalamar, na 10 minut a pak dám slovo Eh, poslancům. Samozřejmě, že můžete hovořit anglicky. Já vám chci poděkovat za pozvání, děkuji. Bohužel jsem si připravovala svůj projev, že je to Evropská unie, tak jsem si to připravila anglicky. Je vais m'exprimer eh, en anglais. Um, thank you. Takže budu mluvit anglicky. A omlouvám se svým eh, frankofonním a frankofilním přátelům for the opportunity to share with you some uh, reflection on impunity. Já jsem ráda, že s vámi mohu podělit o některé eh, závěry a úvahy týkající se beztresnosti. Chci se zaměřit i na rozpravu, proto udělám jen, eh, si dovolím konstatovat jen pár obecných bodů a pak navrhnu několik, několik případových studií, na které jsem se zaměřovala. Takže Předně budu se zaměřovat na beztrestnost za zabití, protože to je, eh, je důležitá část, mého mandátu, beztrestnost za eh, eh, tedy masakry a své volné zabití. Co se týče této, té beztrestnosti, tak to možná je, jde samo sebou, ale je důležité chápat, že je to systém, je to o tom, jak systém funguje. Zabití je zabití. To, co se děje po tom zabití, to se týče celé řady institucí, mechanismů. A když výsledkem je beztrestnost, tak za to může celý systém. Proto, podle mého názoru, je tak důležité se na beztrestnost zaměřit. Protože v podstatě to dekoduje to, jak naše instituce selhávají. Beztrestnost je o systémových otázkách. To musíme mít na zřeteli. Takže trošku v reakci na to, co jste e, řekla, já jsem nevěděl, že řeknete to, co řeknete, ale za svých mnoho, e, za mnoho let působení jakožto expertka na lidská práva, tak konstatuji, že možná jsme jakožto aktivisté tu spravedlnost trochu přecenili. Zvyšujeme očekávání lidí celého světa v tom smyslu, že jediný možný výstup je, že to skončí u soudu. Ale realita je, že jenom zanedbatelná menšina obětí se dočká takového dne. A implikací je, že z toho vlastně vzniká určitý pocit selhání a pocit, že mezinárodní systém nebo domácí systém pl- neplní svou funkci, že úplně selhává. Vůbec tím netvrdím, že bychom měli nějakým způsobem předstírat, že spravedlnost neobnáší den u soudu, ale musíme také si trošku vysvětlit eh, význam spravedlnosti a uvažovat o různých způsobech eh, jakéhosi rozřešení, což nemusí být omezeno pouze na sankci nebo soud. Musíme tím pádem trošku upravit očekávání lidí, očekávání obětí a dát jim mm, varianty při jejich hledání. Varianty, které se nemusí vždy omezovat na soudní řízení, soudní proces, ale mohou jim poskytnout i další prostředky, další způsoby, jak se v té situaci vyznat. Vím, že je to složité poselství, ale je to něco, o čem jsem stále více přesvědčená, když pracuji s obětmi celého světa a jsem také čím dál více přesvědčena o tom, že jsme to trošku přehnali s prosazováním té koncepce, že jediná možná spravedlnost pro určitý, určitou skutkovou podstatu je to brát podle jednoho konkrétního standardu. Třeba jsem se setkala s obětmi zločinů, kteří si myslí, že když soud neuzavře, eh, ne, nedojde k závěru, že byly obětí genocídy, takže nebylo spravedlnosti učiněno zadost. To je podle mě problematické. My jakožto komunita mezinárodního společenství se, jsme přispěli k vytvoření tohoto systému. Já jsem si toho plně vědomá, a myslím si, že je důležité uvědomit si, že uplynulých 40 let jsme eh, posílili očekávání lidí ohledně toho, co je vlastně spravedlnost, něco, co nemohou splnit naše instituce. Eh, instituce spravedlnosti, kterou máme, zejména trestní právo, nemůže vlastně splnit eh, všechno. Musí to zohlednit celou řadu různých faktorů, záruk. Existují miliony obětí a velmi nedokonalých institucí. Jistě, že můžeme zlepšovat instituce a je to jedna z priorit, ale musíme také přizpůsobit naše pochopení toho, co to vlastně znamená, aby lidé měli eh, určitý eh, pocit, že situace byla uzavřena a tady byly určité pokusy ohledně smíření, ohledně různých forem soudních procesů, které podle mě by měly být součástí jakéhokoliv takového boje proti bez, beztrestnosti. Be, beztrestnost začíná jen pár hodin po spáchání zločinu. Neznamená to selhání soudu. Znamená to, že policie selhala. Znamená to, že kdokoliv vyšetřoval zločin, selhal. Takže samozřejmě, že jsou někteří ehm, státní zástupci, kteří se podílí i na vyšetřování, ale ten problém, ten, e, ta prvotní příčina ta zahrnuje nedostatečné prošetření té situace, kdy nejsou získány důkazy, informace, kdy se ten celý proces zarazí, v důsledku nedostatku kompetencí, nedostatku politické vůle nebo strachu. A je to v první řadě o vyšetřování. Jedno z doporučení, která, které jsme učinili v kontextu Jamala Kašogiho, je o vytvoření si stálého nástroje za účelem nestraného vyšetřování. Abychom vytvořili, na, podpořili národní procesy vyšetřovací, které by pak identifikovaly nejlepší jurisdikci za účelem toho příslušného stíhání. A další myšlenka, kterou se s vámi chci podělit, Jež z mezinárodního hlediska jedním z hlavních pachatelů, který se málo kdy dostane k soudu, jsou takzvaní nestátní aktéři, nestátní subjekty. Jsou to různé násilné skupiny, nejsou, které nejsou považovány za právní aktéry a mohli by se soudit podle jiných systémů. Možná problematičnější systém boje proti terorismu, ale podle mě to není úplně stejná odpovědnost jako ta, kterou bychom měli očekávat. A proto jakkoliv se zamýšlím nad beztrestností, tak chci také zdůraznit, že musíme rozvinout instituce, lidskoprávní instituce, které se zaměří na eh, porušení ze strany nestátních aktérů a skupin. A poslední věc, kterou chci říct, je, že jsem se zabývala beztrestností v různých kontextech. Ráda se k tomu vrátím. Ráda se s vámi podělím o to, co jsem zjistila. Jamal Khashoggi byl jeden z těchto případů. Irácký konflikt, byl další, situace ve Středomoří a ten režim beztrestnosti, který vznikl. Nigerie, to byl poslední případ, což jsem popsala jako tlakový hrně, hrnec. Situace, kde beztrestnost přetrvává na všech úrovních společnosti. Takže to je zatím z mé strany vše. Děkuji. A dám slovo dalším kolegům. Irino, chcete si vzít slovo? Děkuji. Paní Kalamar, děkuji vám, že bylo nám ctí vás navštívit v průběhu naší New Yorkské mise. Jsme rádi, že jste tu zpět a že hovoříte specificky o tomto tématu, což není jen problém mimo Evropskou unii. Nemusíme si zmiňovat ty případy konkrétně, ale rozhodně je to problém i v členských státech Evropské unie. Ale poslední, co si říci, je ten poslední bod. Ti nestátní aktéři. Dnes dopoledne jsme vyslechli svědky porušování lidských práv, k nímž došlo často s vlastně podílem státu a soukromých eh, aktérů, jako jsou firmy, že byli spoluaktéry, kteří firm, které, které mohou mít určité zájmy v nějaké oblasti, třeba využívání na přírodních zdrojů. A poté mají spolovinu i na těch zabíjeních aktivně či prostřednictvím zanedbání. Jako byl, bylo například zhroucení té přehrady v Brazílii. Jak vnímáte roli mezinárodního společenství? při vyšetřování těchto často nadnárodních eh, případů korporací, které tak často jsou předmětem beztrestnosti. Děkuji, ale... Pardon. Děkuji, děkuji Agnes za váš příspěvek ucelený. Mám jednu poznámku k roli Evropské unie v tom všem. Jak si myslíte, že by mohla Evropská unie lépe podpořit tu vaši práci z hlediska získání přístupu k některým zemím? Řekli jste, že třeba u Filipín to bylo složité. Nám, nám, nás nepustili na Filipíny v, některý, v případu některých misí. Když, a z hlediska třeba financování, nebo kde byste chtěli, aby vás Evropská unie nějakým způsobem podpořila, abychom o to pak mohli požádat eh, komisi nebo OSVČ. Chce si ještě někdo jiný vzít slovo? slovo? Já bych měla otázku, která se navazuje na to, co řekla Irina. Hodně jsme hovořili o otázce odpovědnosti eh, podniků za situace nerespektování lidských práv. To, se, co se často objevilo, je, že je tu určitá míra spoloviny státu a biznesu. Čili jsou tu určité těsné vztahy. Ne, že by to byly firmy, které možná přímo nelegálně využívají eh, zdroje lidské nebo nerostné, ale a oni získávají povolení od státu. Takže kdo má být v tomto případě stíhan? Možná, že řešením není přímo soud, ale pokud není dost pravidel ohledně toho, jak jsou respektována um, práva životního prostředí, další práva, tak je těžké zjednat nějakou spravedlnost. Čili jaké procesy mohou občanům dát pocit, že jsou respektováni v tom, eh, co, co jsou zač. A jak můžeme stíhat ať už vlády nebo podniky, nebo co můžeme s tím eh, dělat s tím, když nechtějí eh, občanům udělit ten respekt, který si zaslouží, prosím. se siente grandes frustraciones. řekl, že eh, oběti jsou velmi frustrovány vzhledem k beztrestnosti a v případě OSN, jak se nemá cítit určitá frustrace, když v radě, v nejvyšší radě pro lidská práva, sedí země jako Kuba nebo Venezuela. V tomto případě eh, to bylo přesně proto, co eh, vysoká, vysoká komisař eh, dostal zprávu, která toto odsuzuje. La parole. Yes? Um, is this a question or a statement? Je to otázka nebo to bylo prohlášení? And, uh, vote for, uh, countries are violating human... Hlasovali pro země, která, eh, které porušují lidská práva, proto, aby se stali členy rady. Um, well, Look, I'm not, I'm, I'm not an expert on uh, corporate accountability. A nejsem uh, odbornicí na uh, odpovědnost firm. Uh, a až dosud jsem se příliš nezaměřovala na tu situaci, kromě toho kontextu Filipín a Nigérie. Takže já nechci nějak, žádným způsobem si osobovat expertní eh, stanovisko. Ale co se týče tedy mezinárodního eh, společenství a nadnárodních korporací, pro mě ten důležitý prvek je o tom, že mus, abychom trvali na tom, že rámec eh, mezinárodních lidských práv se vyvíjí v čase. A i když to vycházelo z určitého státně založeného systému, tak si musíme uvědomit, že v mezinárodním právním systému, v němž se nacházíme, došlo k výraznému procesu privatizace, včetně privatizace bezpečnosti. Hovoří se proto o soukromé válce. To, že naše právní systémy nedávají právní subjektivitu nestátním aktérům, jako jsou korporace, to je veliký problém. Jistě byly přijaty určité kroky, ale já jsem se tím začala zabývat, když před 25 lety, včetně Andrew Klapamem, že expert na otázku, kterou skutečně doporučuji, abychom ho v této otázce přizvali, protože on je jedním z hlavních myslitelů ohledně odpovědnosti těch korporátních aktérů. To bylo před 25 lety a ten pokrok byl opravdu zanedbatelný. Takže je tu problém doktríny a instituce. A když jsme pracovali na té, když jsem k tomu, že jsem sama pracovala na té doktríně, tak jsem se setkala s celou řadou různých překážek, co se týče mezinárodní eh, tedy právní subjektivity těch eh, firm, pokud to, co chceme dělat, je uznat jejich roli, včetně role porušovatelů lidských práv, musíme uznat jejich subjektivitu na mezinárodním poli. A to se zatím neudělalo příliš dobře, vlastně vůbec se to neudělalo úplně. Takže je problém pak jakéhokoliv soudního režimu, včetně toho, abychom je činili odpovědnými v různých soudech. Oni jsou stále zodpovědní za některé porušení ehm, trestního kodexu nebo podnikového práva, ale nikoliv u porušování mezinárodního, ehm, mezinárodních lidských práv. A to trošku reprezentuje zkušenosti obětí. Takže tady nemám odpověď. Kromě toho, že musíme říct, nebudu, nechci být samozřejmě příliš negativní, v Ženevě je teď ten návrh té umluvy, o které se tam mluví, takže dochází k určitému ocenění těch limitů, kde se zaměří pouze na státní otázky a uvědomuje se, že zejména korporátní sektor musí být zahrnut do mezinárodního právního rámce. Takže je to určitý proces, kdy ale když eh, prohlásíme, že podporujeme, eh, podporujeme tedy eh, udělení právní subjektivity nadnárodním aktérům a korporátním aktérům obecně a pak přijmeme určité kroky, které půjdou tímto směrem poslední dohoda ohledně odpovědnosti těchto firm jde směrem k posílení samoregulačního základu pro odpovědnost v oblasti lidských práv. Je to zatím pořád samoregulace, ale jakékoliv úsilí, které půjde tímto směrem, by bylo důležité. Ale dřív byla možnost, aby tyto subjekty byly hnány eh, před spravedlnost podle amerického systému. Ale před rokem a půl se opravdu zcvrkla tato možnost mezinárodní společnosti za lidskoprávní delikty podle amerického práva trestat. A tím v podstatě je teď zodpovědnost na evropském systému, aby převzal to, co americký systém se rozhodl už nedělat. A zatím ani jeden evropský soud nešel tímto směrem. To znamená, že by uznal územní i extrateritoriální eh, porušení práv korporacemi, které jsou usídleny v Evropě. Tolik má expertíza. K něčemu, co jsem napsala nedávno ohledně Facebooku a těchto podobných aktérů, že tam, je, se, tam jde o svobodu projevu. Moje doporučení je, abychom se přesunuli k systému, kde ti, ty velké komunikační, ti komunikační aktéři, prostředníci, ať už jim říkáme jakoliv, budou náni k odpovědnosti na základě tedy mezinárodních umluv, které budou muset respektovat. Já neříkám, že musíme jít nutně tak daleko, ale to je jediný způsob, jak budeme schopni postupovat ve světě, kde tolik veřejných aktivit je privatizováno. že musíme prostě uh, jaksi uh, legitimovat tu subjektivitu těchto soukromých aktérů. So, uh, with regard... takže, takže pokud je o podporu Evropské unie, samozřejmě vítám vaši pomoc že v mé misi řada zemí nemá moc chuť otevřít své země. Já jsem nedávno jela do Nigerie a byla jsem vděčná nigerijským úřadům za to, že mě pozvali a přijali. A vítám tedy vaši podporu. Tento proces bude velmi užitečný. i pokud jde o financování eh, speciálních o zvláštních postupů. Nevím, kolik z, eh, kolik z vás ví o tom, že zvláštní zpravodaj v eh, systému OSN není velmi dobře financován. Teď jsou Teď je to vlastně celosvětový problém, ale dovolte, abych pohovořila o našem konkrétním problému. My jsme velmi špatně financováni, mnozí moji kolegové nemají vůbec žádné financování pro to, aby mohli pobývat v Ženevě. Já mám trochu větší štěstí, protože určité finance dostávám, i když taky eh, obtížně vykonávám svůj eh, mandát ale přesto ve srovnání s nimi mám štěstí. Ale zcela zásadní je strategická podpora, když se podíváme na takové věci, které mě konkrétně velmi zajímají. Je to například eh, eh, monitoring vyšetřování zabití Jamala Khashoggi, eh, dále irácko-syrská válka a Daesh, záležitost zahraničních bojovníků a systém, který se má vytvořit proto, aby, eh, bylo, aby se dostalo odpovědnosti a spravedlivému procesu. A v tomto všem Evropská unie může a musí hrát mm, klíčovou roli, protože je zárukou pro ochranu lidských práv eh, na mezinárodním poli. A eh, Evropská unie eh, dosud se neprojevila tak silně, jak bychom očekávali. Žijeme ve světě, kde porušování lidských práv je už prostě zavedená věc. Eh, není to nová věc, která by vyplynula z populismu. Je to dlouhodobá záležitost, ale eh, my teď a už před eh, po uplynulých deset, deset let jsme konfrontováni s tím, že mezinárodní aktéři mlčí. Jednotlivé státy by se měly vyjádřit ke stavu lidských práv, ale raději to neudělají z důvodů, které jsou velmi krátkodobé a nebo eh, proto, že je eh, obtěžuje, řekněme, nebo že se nevěnují morální eh, otázce a etice mezinárodních lidských práv a tím strašně moc, s tím velmi mnoho ztrácíme tím ztrácíme na své pozici. Evropská unie jako celek, celek jednotlivé členské státy. Když jsem se zmiňovala o Jamalu Kašogim, tak po jeho smrti Evropská unie eh, vyjádřila určitá taková tvrdá, pevná eh, vyjádření a i po několika měsících Někteří členové Evropské unie chtěli raději obrátit stránku a vrátit se eh, k takovému tomu biznesu, který eh, byl eh, normální předem. A takže nejde jenom o Saudy jako takové. Fakt je, že to ticho k situaci v Egyptě, která je velmi problematická, je další věc. Role přijímání nebo eh, role eh, vyjádření a výpovědí svědků v situace v Egyptě a to ticho okolo systematického porušování lidských práv je opravdu problematické. Dále Irák. Evropská unie v tomto smyslu nemá žádného, eh, nevede, není lídrem pro ostatní země. Eh, pokud jde o eh, to, co se tam stalo, o tu, o tu vojenskou akci v listopadu 2017 a to, co se tam teď děje, je to jenom toho důsledkem. Reforma justice a další věci. Eh, teď eh, Irán eh, reformuje svou justici, ale v Iráku v uplynulém roce a půl se děly zvláštní věci a vaši evropští eh, mis, eh, eh, ministři se tváří, že tam jenom trochu došlo k porušení určitých norem. Já vím lépe než oni, co se tam děje, takže vím, vidím, kde jsme a vidím, vím, kde bych chtěla, aby byla Evropská unie, jak by se měla vyjádřit. Hovoříme o významu hodnot o geostrategických e, hodnotách, o zájmech, vlastních zájmech, o míru a stabilitě a neměli bychom se zaměřovat na krátkodobé cíle týkajících se jenom, týkající se jenom následujících voleb. To bych ráda, kdyby projevila Evropská unie. A Kuba a Venezuela, souhlasím s vámi, že to je hrozné. Saudská Arábie, mohla bych jmenovat ještě taky další, jak byly tyto země zvoleny. Většina těchto zemí, většina zemí tvoří regionální skupiny a tam se nevolí, ale je tam systém rotace. Takže eh, takto se dostali na ty pozice, i když v těch uplynulých volbách si myslím, že to byla Kostarika, bo zapomněla jsem, prostě latinskoamerická skupina se stažila, snažila trochu ten systém destabilizovat. Jinak ta rotace je v podstatě takový tajný systém. A takovýmto způsobem se tyhle země eh, dostávají tam, kde jsou. A je to velká frustrace, to ano. Agnes, dnes máme dvě další otázky, Irina a Ana. Děkuji, jenom velmi stručně k Egyptu. Měla bych říci, že si myslím, že podvýbor pro lidská práva bere vážně tyto země a tyto otázky, ale jsme samozřejmě jenom jeden výbor z mnoha a e, vyjadřujeme jeden e, zájem z mnoha k Egyptu. Eh, my zde jsme si velmi dobře uvědomujeme, co se tam děje a dosáhli jsme podstatných úspěchů. Eh, tím eh, bylo to vyjádřeno v našem urgentní rezoluci nebo usnesení z října šlo o zmizení člověka, který zmizel tedy v červnu, eh, objevil se po několika měsících, ten případ se stále ještě vyšetřuje a on sám řekl, že eh, se objevil eh, dík, nejenom díky mezinárodnímu uvědomění, ale díky naší pomoci, konkrétně pomoci Bundestagu, když prezident Eh, ho navštívil když ho navštívil prezident. My užíváme všechny nástroje, které máme k dispozici, abychom eh, tyto případy eh, bychom na tyto případy umožnili zasvítit světlo. A vy, paní Kalamar, jste, jste toho příkladem taky, že vám umožňujeme hovořit na eh, tomto plénu a potom i na, eh, na plenárních zasedáních. Ana, já bych taky chtěla poděkovat za Eh, přesnou otázku na, tom, eh, eh, na to, co může a měla by dělat Evropská unie. Jak říkala Irina, podvýbor pro lidská práva velmi podporuje vaše věci a my víme, co vy potřebujete, takže já bych velmi mm, vás ráda vyzvala, abyste opravdu byla s námi ve velkém, v úzkém kontaktu abyste nám řekla, v čem vás můžeme, v čem můžeme lépe pomoci, eh, v čem můžeme zatlačit na věci, protože eh, hovoříme o Evropské unii, ale tam je mnoho různých aktérů a my můžeme eh, tlačit ještě trochu konkrétněji. Pokud jde o vaše hodnocení Iráku, myslím si, že situace aktuální v této zemi nám zcela jasně ukazuje, že se nám nepodařilo dosáhnout procesu nebo dokončit proces reformy justice a dochází tam k eskalaci. Zde irácký ISIS je problémem <clears throat> pořád. Pokud jde o z Irák a Syrii, jak jste říkala, eh, máme 70 tisíc bojovníků ISIS celkem. Nevím, je, zda Irák už začal eh, se soudními eh, řízeními. Fakt je, že někteří už byli eh, popraveni. Nevím, co, co se tam přesně děje. Co bude s těmi 70 tisíci bojovníky ISIS budou souzeni, budou z nich rezervy. Byla bych velmi ráda, kdybyste se k tomu vyjádřila, protože o tom znáte, eh, protože to hodně znáte. A dále, a dále používání robotů E, e, těch e, robotů vrahů a dronů, které se používají pro zabíjení konkrétních lidí. My nemáme žádné mechanismy, které by umožnily zabránit používání těchto nástrojů. On, on a souvent des activistes aujourd'hui qui sont des défenseurs des droits de l'homme qui sont vedou, eh, doš, eh, dochází k eh, zabití těchto, těchto lídrů určitých skupin a samozřejmě za těmito vraždami, které dělá, tyto vraždy provádějí organizované kriminální skupiny. A dochází k něm mezi vyřizování účtů a tak dále a často jsou obětmi pak zastánce lidských práv. Zařadili byste tyto aktéry mezi ty nestátní a jaké nástroje lze aktivovat, abychom je potom mohli stíhat a jak to navázat na aktivity státu. A můžete vybrat v rámci vašeho mandátu řešit i evropské případy. Máme tři případy žurnalistů, kteří byli zavražděni v Evropě. A má to jednoznačný vztah k jejich vyšetřování korupce nebo z pronevěry veřejných prostředků v těchto zemích. Slovenský, bulharský, maltský žurnalistka či žurnalistka, o které se šlo, eh, o které šlo, bylo by možné vyšetřovat tyto specificky evropské situace. Činili jste tak a jaké, s jakými výsledky? Já začnu tou poslední otázkou o e-, evropských novinářích. Dnes kolega David K., který je zvláštní zpravodaj pro svobodu vyjadřování a já, jsme vydali veřejné komuniké o úmrtí Dafne Karuany. To je záležitost, kterou jsem sledovala více zblízka než ty ostatní. A jsem poměrně spokojená s tím, co se dělo v uplynulých týdnech. To je, že se ukázalo, že odhodlání rodiny a občanské společnosti může pohnout i nejváhavější vlády k tomu, aby jednali. Premiér ohlásil svou de- demisi či rezignaci a byli identifikováni ti, kdo zadali tuto vraždu, kdo si ji objednali. Žádáme dvě věci. První z nich je, abychom se postarali o to, že vyšetřovací komise, která vznikla po té zprávě eh, Rady Evropy, zpravodaj, teď nevím, jak ho vyslovit jeho jméno, ale je to Peter Oms. Takže tam byla žádost o toto veřejné vyšetřování komise, která začne působit 6. 6. Eh, prosince, jestli se nemýlím. A my jsme rádi, že toto doporučení bylo uplatněno Žádáme, aby tato komise byla, měla možnost pracovat úplně nestraně a nezávisle. Což znamená, že není žádný konflikt zájmu nebo žádné vnímání konfliktu zájmu a v žádném případě si nesmí premiér osobovat nějakou roli v této funkci, v této komisi. Jsou to tři právníci, velmi vážení. To je další dobrá zpráva Kromě toho, co se děje ohledně vyšetřování policie v uplynulých dnech. Druhá věc týkající se tohoto zločinu je, jsme nabídli setkání s eh, tou vyšetřovací komisí, jsme připraveni, můžeme spravit o tomto případu Jamala Kašogiho. To, co je zajímavé u této vyšetřovací, vyšetřovací eh, komise, je, že to je jakási směs lidskoprávních aspektů a trestních aspektů. A co je zásadní, je, že jsme vycházeli z mezinárodního práva, z lidských práv. Já jsem si dovolila jít trošku ještě dál směrem pr- práva trestního, ale to není eh, vyloženě pravomoc zvláštních zpravodajů. Jde o to, aby byla, bylo nějaké dodatečné vyšetřování, které bude vycházet z lidských práv, ale z trestního práva. Ale obojí je důležité, protože tím bude definována zodpovědnost státu a osobní trestní odpovědnost. O, na obojím záleží. Já zcela souhlasím a mohu k tomu připojit svou podporu. Minimálně své slovo. Takže tolik ti žurnalisté a pokud jde o eh, spravedlnost eh, v Iráku, no kde vůbec začít? No je to těžké, když se nad tím zamýšlíte, je těžké, aby člověk nebyl trošku zatrpklý ohledně těch eh, dvou uplynulých promarněných let. Takže já budu trošku, dovolte mi, abych byla trochu zatrpklá pár vteřin, to vojenské vítězství bylo označ, oznámeno koncem listopadu 2017. Irácká vláda v podstatě okamžitě přistoupila ke kolektivním soudům. Ty byly rychle odsouzeny vzhledem k tomu, že tam chyběly některé zásadní aspekty. Podle mého názoru to bylo velmi důležité, nebo bylo by důležité a naléhavé pro mezinárodní komunitu podpořit, povzbudit či protlačit, nevím, Irák, aby zreformoval svůj soudní eh, systém právě pro tento proces, aby to mělo historický význam. Historický význam z důvodu těch hrůz, ke kterým došlo. Irák tedy byl eh, posedlý tím, eh, že je potřeba eh, dostat spravedlnosti. Ale tam ještě bylo potřeba udělat ještě něco jiného. Ne, pokud jde o pachatele. Samozřejmě ti jsou, není, že na mém seznamu těch, o které mi jde, jde o ty oběti Daešu, protože tyto eh, soudy byly nejenom zrychlené, ale eh, tam se vlastně také porušila práva obětí, které tam nebyly nikdy přítomny, s jednou výjimkou. Eh, nikdy nebyly vyslyšeni. Oběti nebyly vyslyšeny, mm, nic se pořádně nevyšetřilo, tyto trestné činy Daešu. Eh, takže oběti šly eh, na policii, tam to oznámili a to bylo všechno. Dál to nepokračovalo. Otázka trestnosti. Eh, to, že jako obětě nejste vyslyšena, nejste vyslyšena u soudu. Místo toho máme tyto velmi rychlé soudy, které neumožňují zveřejnit informace. Já jsem eh, pracovala na případu pěti lídrů Daeše na vysoké úrovni. Bylo to před několika měsíci, ty soudy, asi před osmi měsíci. A mezinárodní komunita si toho ani nepovšimla a jedna z těchto osob veřejně potvrdila, eh, že byla nebo že se dopustila eh, těchto trestných činů. Nás trestných činů dopuštěných na lidskosti. A potom eh, vrace a mám seznam osob. Eh, tyto osoby jsou v masových hrobech a bylo mi řečeno, my nezačneme otevírat tisíce masových hrobů jsou lidé, kteří jsou drženi ve věznicích a tito lidé alespoň mohou říci, kde došlo k vraždám. A to by byl vlastně takový logičtější krok ve v rámci vyšetřování. jak k tomu nedošlo. Já se omlouvám, že jsem tak frustrovaná. Ano, máme mezinárodní tým, který schromažďuje důkazy a tento týden se oznámilo, že začnou soudit 128 eh, případů členů Daeše z té nejvyšší hierarchie. To já si jistě podpořím a přivítám a doufám, že ten samotný soud bude moment, kdy se dozvíme pravdu a že Iráčané se dozvědí, že existuje i jiný způsob, pro justici, ale během posledních dvou let ty zkušenosti, které máme, to jsou ty, které mi dělají starosti. Ano, ty soudy jsou komplikované. Je potřeba podpořit iráckou vládu v reformě soudního systému, ale není to jednoduché. Já to vím. Já s nimi uh, hovořím o přechodné justici. vzhledem ke stávající eh, situaci v Iráku. Asi vy to víte lépe než já. Eh, pokud jde o zahraniční bojovníky a pokud jde o toho jednoho, který je Evropan, tam není žádné pochyby, podle mého názoru, že vzhledem ke stávající situaci ke, vzlavící, eh, ke, vzhledem ke stávající situaci jediné řešení je je vrátit, aby mohli být souzeni a to by znamenalo určitý druh eh, spolupráce mezi spravodajskými službami, mezi osobami, které schromažďují důkazy během posledních deseti let, abychom měli tedy někoho, koho můžeme soudit. My tady hovoříme o beztrestnosti. Pokud eh, syrský plukovník eh, ze syrské armády je nyní v Německu jako uprchlík, je identifikován, potom je souzen, jedná se o univerzální jurisdikci a bude konfrontován s obviněními z porušení lidských práv, mezinárodní eh, humanitární právo, eh, jedná se o válečné zločiny či proti lidskosti, tak ta stejná osoba na stejné úrovni z Daeše, pokud ji najdou v Německu nebo ve Francii, tak bude souzena v rámci soudního procesu podle legislativy, podle boje proti terorismu, ne podle mezinárodního práva. A to je velmi problematické. My no, používáme mezinárodní režim pro boj proti terorismu, aby se soudili uh, eh, případy kterých se dopustili ozbrojené skupiny jako Daesh. A ten uh, legální systém nedává moc prostoru oběti. Uh, ve Francii byly některé soudní případy, kdy byl dán prostor obětem, ale ve většině případů v případě legislativy boje proti terorismu, tak tato legislativa neumožňuje zastoupení obětí, neumožňuje svědectví obětí a tak dále. A to je uh, součást problému v Iráku, kde Daesh, dokonce ti nejvýše postavení bojovníci Daesh, tak oni jsou obviněni za to, že byli součástí mezinárodního terorismu, ale nejsou uh, souzeni za znásilnění nebo za jiné trestné činy. A hovoříme-li o beztrestnosti, ano, Eh, jsou odsouzeni eh, k smrti. Eh, to je podle iráckého práva, ale to není justice, to není spravedlnost. Já pracuji s aktéry v Iráku a řešíme, co bude další krok. Já se scházím se zástupci občanské společnosti, sejdu se s nimi za několik dní a aby to bylo z pohledu obětí, ne z pohledu státu. Protože vzhledem ke stávajícímu kontextu, jak vidí spravedlnost eh, pro ně. My se uvidíme za několik dní. Nebudu hovořit o protestujících. Nové kolo. A informace pro vás. Tady hovoříme o vraždách. Když jsem byla v Iráku před dvěma roky, když jsem se sešla s týmem, který měl na starosti masové hroby. A v té době, to bylo v listopadu roku 2017, jednalo se o 117 masových hrobů které pocházely z posledního konfliktu Daešu a řekli mi, že, podle, že na základě stávajících zdrojů by jim to trvalo 800 let, aby eh, zvládli všechno, co souvisí s masovými hroby. Nehovořili o eh, masových eh, hrobech z doby americké invaze nebo americké operace, tomu říkáte, jak chcete. A od té doby eh, se zjistilo, že tam jsou ještě další masové hroby. A já jsem se musela zamyslet nad tím, kde jsou naše priority v mezinárodní komunitě. My jsme strávili eh, posledních deset let tím, že jsme bojovali proti eh, hnutí, které se dopouštělo strašných hrůz. A nyní, když můžeme udělit spravedlnost a můžeme dát prostor pravdě, tak tam nikdo není, nikdo neřeší vizi po konfliktu. Nikdo. Někteří aktéři, kteří jsou součástí občanské společnosti a to je velmi deprimující. Budu pokračovat. Kriminální spolčení, zde hovoříme o kartelech a o gen, genzích. Já jsem ráda, že jste se na to zeptali, ale já na to nemám odpověď. Pro mě to je součástí mé osobní cesty jako obránkyně lidských práv, jakožto lidskoprávní aktivistka, musím říci, že někdy zanedbáváme eh, krutosti, kterých se dopouští kriminální gengy. My nekonfrontujeme toto porušování práv. A když se podíváte a sejdete se s lidmi přímo v terénu, tak to je jejich eh, vlastní zkušenost. Já jsem zasvětila můj čas a můj mandát nezanedbat tyto aktéry. Eh, proto řeším tyto eh, právní problémy, protože v rámci mezinárodního práva nemají své místo a proto bych se tomu chtěla věnovat. Já jsem eh, pracovala na otázce gangů při misi do Salvadoru. Jedná se o porušení lidských práv ze strany vlády a ze strany gangů. Mým výchozím bodem je to, že tyto gengy, a v Mexiku to jsou kartely, oni eh, tyto gengy mají kontrolu nad územím, nad lidmi, vláda to nerada slyší, oni mají kontrolu nad institucemi, mají kontrolu. Podle mého názoru není pochyb, že vzhledem k této kontrole a vzhledem k tomu, že vlastně vykonávají určitý druh eh, vládní funkce, třeba gengy v Salvadoru dělají mediaci a jinde eh, jsou vlastně eh, součástí kvasy justičních procesů, vybírají daně, poskytují půjčky. A je realitou, že v mnoha zemích, kde operují tyto skupiny, mm, tak eh, vlády nedělají, nevykonávají svou funkci. Eh, nejsou tyto vlády poraženy jenom vojensky, ale i takto. A to je věc, kterou musíme pochopit a musíme to řešit. Velmi nedávno americký prezident oznámil, že chce využít eh, boj proti terorismu, boj proti terorismu a použít to eh, v boji proti mexickým kartelům. Jednalo se o tu uh, strašlivou uh, vraždu té americko-mexické rodiny s tolika dětmi. To bylo strašné. A už se o tom diskutovalo v minulosti v případě El Salvadoru a uh, uplatňuje se legislativa pro boj proti terorismu proti těmto gangům. A je to stejně tak neefektivní, jako kdybyste použili vojenské řešení na skupiny, které nejenom, že jsou součástí nejstrašnějších, nejkrutějších aktivit, ale oni také mají vlastně funkce jako vláda. A pokud nepochopíme sociální kontext a nepochopíme-li jejich úlohu, a jak operují společně s oficiálními aktéry, tak dokud toto eh, nevyřešíme, tak nenajdeme správné řešení. Já nemám řešení. Já jsem přišla se zprávou, kde navrhuji, že musíme lépe pochopit eh, současný systém eh, těchto skupin. A nejedná se pouze o násilí, ale úlohu násilí plní i jiné vlády, mimochodem. E, jsou vlastně zakořeněny v historii. E, není to jednoduché toto říkat, je to komplikovaný proces, ale co vám mohu říci, je, že tolik let tvrdé ruky, to vedlo pouze k násilí. A musíme to si přiznat a musíme nalézt řešení, i když je to složité. Ale nevím, jak jinak bychom mohli postupovat. Merci beaucoup, euh, Agnes. Děkuji, Agnes s takovou, za to, s jakou vášní jste se do toho pustila. A děkuji za to, že jste nás pravila o tom, co souvisí s vaším mandátem, s vaší zpravodajky. Děkuji za to, že jste eh, vlastně takto zdůraznil naši práci. My máme také skvělou práci zpravodajů DV a jinde týkající se Eh, lidských práv a vysídlených osob. Lidský a Evropský parlament musí nějakým způsobem zrcadlit také vaší eh, práci. Takže je důležité, abychom toho využili, jak si této hlásné trouby Evropského parlamentu, která může posilovat tu vaší vlastní práci. Děkuji, že jste mm, mezi námi dnes byla. A já teď předám předsednické žezlo kolegyni Irině, abychom se mohli pustit do dalšího bodu, čímž je situace v Egyptě. Za zavřenými dveřmi. Takže tato výměna názoru bude probíhat za zavřenými dveřmi.